Eh, máme tady eh, eh, na téma k zahraniční politice EU priority. Děkuji, pane předsedo. Toto není pro Evropu běžné období. Čelíme opravdu neuvěřitelným výzvám. A naši občané se ptají, jaký je smysl naší unie. Unie o 28 členech je možná příliš složitá, příliš pluralistická, aby přijímala rozhodnutí v tak složité době. Naše reakce na hrozné atentáty v Paříži, myslím, překvapila spoustu pozorovatelů. Někteří z nich by doporučovali, aby v té nejtemnější době byla Evropa rozdělena, roztrhána vnitřními boji. Já jsem se účastnila všech rad, všech evropských summitů po pátku 13. listopadu. Dovolte, abych vám řekla, že naše odpověď, odpověď Evropské unie je skutečná unie. Už od prvního dne. Jak víte, po teroristických útocích v Paříži Francie požádala podle článku 42 bod 7 smlouvy o Evropské unii o podporu ostatní státy. Na Radě ministrů obrany 17. listopadu členské státy vyslaly velmi silný signál jednoty a solidarity. Článek 42 bod 7 smlouvy obsahuje také konkrétní povinnosti pro členské státy nad toto politické poselství. Členské státy mají povinnost poskytnout pomoc a asistenci členskému státu, který je ohrožen, atakován, všemi prostředky, které mají k dispozici. Normálně je to vnímáno jako použití vojenských prostředků, ale článek 42.7 určitě pokrývá také pomoc jinými nástroji nebo prostředky nevojenské povahy. Článek vyjadřuje vysokou úroveň závazku. Je na každém členském státu, aby určil přesnou povahu pomoci a asistence, kterou nakonec poslech poskytne. Ale rámec je evropský. Klíčový princip je jednota v rozmanitosti. Francie požádala o podporu Evropské unie a Evropská unie odpověděla jednotná. Francouzský ministr obrany předložil dvě specifické žádosti ministrům. Za prvé, podpořit operace, které Francie povede proti Daesh v Sýrii a Iráku a za druhé zahladit jakýkoliv nedostatek zdrojů, který by mohl nastat v mezinárodních misích kvůli tomu, že Francie přesune své síly jinam. Francie také se bilaterálně obrátila na členské státy po Evropské radě ministrů obrany a neustále do toho byla zapojena také struktura, evropská struktura na řízení krizí. Nejsou zde žádné specifické postupy pro implementaci článku 42.7. A jak víte, ten článek nebyl předtím nikdy použit v naší evropské historii. Implementace tedy může být přizpůsobena specifickým okolnostem. A zatímco článek 42.7 specificky nedává strukturám Evropské unie žádnou roli. Její nástroje a mechanismy mohou existovat a pomáhat při řešení hrozeb v členských státech. A jak už jsem říkala, specificky to není obsaženo v tomto článku smlouvy, ale my v Radě na žádost Francie jsme se shodli na tom, že zapojíme struktury Evropské unie do celého procesu implementace ustanovení. Na zasedání rady jsem nabídla už od začátku podporu EU, například při koordinaci jakýchkoliv žádostí, které by mohly mít dopad na evropské mise nebo operace bezpečnosti a obrany. France poskytla i informace o implementačním procesu, jak ve vojenském výboru, tak v bezpečnostním a obraném výboru. Francouzské zapojení do boje proti Daesh zatím nemělo žádné dopady na evropské mise, kde je Francie aktivní. Flexibilita podle článku 42.7 by také umožnila každému státu, který do toho bude zapojen, aby využil jiná mezinárodní bezpečnostní uspořádání. Ten článek sám o sobě specificky odkazuje na fakt, a já cituji, že závazky a spolupráce v této oblasti budou v souvladu se závazky podle NATO pro ty státy, které jsou členy této struktury. Mechanismus na přeměnu politické solidarity ve skutečné činy je velmi silný a dnes si všichni uvědomujeme, že žádný stát sám o sobě nedokáže odolat hrozbám, kterým čelíme. A právě i v tomto poli je naše jednota, která je naší silou. Diverzita našich aktiv v oblasti obrany, různý charakter naší zahraniční politiky dělá naše Unii silnou. Žádná jiná mocnost na světě nemůže mobilizovat tolik různorodých nástrojů politiky a bezpečnosti a obrany. Jednota v rozmanitosti je naší silou. Můžeme toho využít, aniž bychom se báli využít všech ustanovení smlouvy, když a pokud budou sloužit národním nebo kolektivním zájmům. Často si stěžujeme na naše rozdíly. Dovolte, abych řekla, že je to také příležitost k tomu, abychom byli hrdí na to, že nás tyto rozdíly spojují. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. A teď začínáme s debatou a jako první na dvě minuty pan kolega Galer. Děkuji vám, pane předsedo. Francie jako první země po těch hnusných a odporných eh, útocích eh, v Paříži jako první použil článek 42.7. My eh, jako frakce lidové strany Eh, toto podporujeme a uvědomujeme si, že tento článek je také politickou záležitostí a že situace pro zemi, která eh, precedenčně toto používá, není zcela příjemná. Francie eh, musí sama přijít na to, co vlastně potřebuje a jednat s jednotlivými členskými zeměmi o tom, co by měli poskytnout. Eh, my jsme jako parlament už v roce 2012 vyzývali, abychom, aby se vypracovali praktická opatření a pokyny, jak eh, reagovat, co konkrétně a kdo za co bude zodpovědný. K tomu bohužel nedošlo, to jste také řekla. Opět jsme v situaci, kdy hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností eh, se smazává. A proto je tak důležité, abychom využili všech příležitostí, které nám smlouva poskytuje v oblasti aktivní bezpečnosti. Eh, jde samozřejmě o policejní eh, úřady, pohraničníky a také rozvědky. A jde o to, aby se vzájemně informovali průběžně a ne, aby se čekalo, až když něco se stane. A také členské země, které si přejí užší spolupráci a více společného angažma, eh, tak tady by bylo dobré, kdyby mohly k tomuto využít nástroj permanentní strukturované spolupráce. Děkuji vám. Děkuji, pane Galer. Já jsem na začátku zapomněl eh, říci, že máme takové spoždění, že ani v této debatě nepřipouštím žádné modré karty. Nyní dvě a půl minuty pan kolega Pasku. Já mohu pouze vyjádřit politování nad tím, že eh, zpráva, na kterou jsem, eh, kterou jsem eh, vypracoval v roce 12, přišla o čtyři roky dříve. Mm, bohužel se na ně mm, na ní nereagovalo. Jsou zde lidé například Jeffrey van Orden, který, kteří si dobře pamatují historii té, té zprávy. Já jsem tam zapsal určité výzvy a ty byly ignorováno. My máme také článek 222, který se e, zabývá výslovně terorismem a teď tady máme článek 42.7 a tady je třeba bohužel improvizovat, dostáváme se do e, neznámých vod, ale Ehm, máme tady precedent, ale otázka je, jestli eh, bude mít význam pro příští akce. Ehm, my eh, tím, eh, že jsme dosud nevyužili článek 42.7, nikdy jsme tedy také nepracovali preventivně například na diplomatickém poli a podobně. Eh, ve světě, eh, kde je, dominuje silová a velmocenská politika, eh, musíme používat také jiné prostředky, nejenom vojenské. Pravda je, že Evropa je cílem útoků a naše diplomacie je dobrá, ale budeme muset aktivovat také Eh, jiné prostředky, nejenom naší takzvanou soft power, abychom tedy nedopadli jako kdysi dávno Liga národů. Děkuji, pane Kolapasko, a nyní na minutu a půl pan kolega Van Orden. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že dnes bychom se měli soustředit na boj se skutečnou teroristickou hrozbou a především pomoci Francie a dalším blízkým spojencům, které, kteří se stali eh, obětí teroristických eh, útoku a neměli bychom zbytečně eh, eh, rozjitřovat eh, federalistické ambice. Nevoláme po stálých obraných strukturách a přesunu k autonomní evropské obraně, která by byla oddělená od NATO. To je velice nebezpečný mm, nesmysl. My jsme dlouho varovali před riziky eh, toho, že by se Evropská unie začala pouštět do oblasti eh, obrany, zasahovala do národní suverenity a suverenity NATO, což je zcela zásadní spojenec eh, proti našim potenciálním nepřátelům. Všichni mnozí byli překvapeni, když Lisabonská smlouva eh, přišla s touto eh, doložkou, která napodobuje článek 5 eh, úmluvy NATO. Evropská unie nemá prostředky na to, aby zajistila kolektivní obranu. 22 zemí je bez tak členskými státy, jak EU, tak NATO, takže se podílejí na fungování obou institucí. Není možné vysvětlovat a omlouvat za mm, komponování tohoto článku Eh, do Evropské unie tím, že se nebude používat. Buď to chceme něco takového zde mít a obcházet tím na to nebo ne. Děkuji. A nyní na dvě minuty pan Paet, prosím. Děkuji. Aktivace doložky o vzájemné obraně Francii nám dává určitou možnost, ale také povinnost dostat smysl tohoto ustanovení. Eh, ustanovení o vzájemné pomoci nám dává všem příležitost vytvořit eh, udržitelnou evropskou mm, obranou unii, která se vypořádá s bezpečnostními hrozbami. Doposavat se to interpretovalo jako bilaterální povinnost státu se vzájemně pomoci, pokud je to potřeba. Nicméně musíme zajistit, aby správný akční plán, aby byl vypracován správný akční plán a všichni dostali svým závazkům, když se nějaký člen, členský stát rozhodne využít toho článku. Je třeba zajistit komplexní pomoc ze strany všech členských států v takovém případě. V těchto případech je důležitá rychlá reakce. Také nesmíme zapomínat na to, že nejde o náhražku článku 5 na tom, kde hovoříme o koordinované reakci na hrozbě vůči jednomu státu. Nové paradigma, s ním se potýkáme, pokud jde o zvyšující se teroristické hrozby, nás nutí eh, řešit různé aspekty, které doposavat zůstávaly stranou nebo byly úplně ignorovány. Schengenský systém je nyní eh, zatěžován, státy uzavírají své hranice a hrozí, že skončí zásada volného pohybu v Evropské unii, na níž byla unie postavena. Vnitřní bezpečnost EU musí být posílena, zpravodajské informace se musí sdílet, eh, abychom mohli bojovat s teroristickými hrozbami. Pokud jde o spravodajské sítě, tak eh, aby mohly dobře fungovat, je potřeba zvážit vytvoření Evropské spravodajské agentury nebo alespoň Europolu umožnit získat větší kompetence a tak de facto implementovat horizontální spravodajskou síť napříč členskými stránky. Řádný právní rámec pro kontrolu zbraní a, a jejich pohybu po evropském trhu, to je rovněž velice důležité a zároveň musíme také zpřísnit pravidla pro jejich vývoz. Děkuji. Děkuji, pane Pajte. A nyní na 1,5 minuty pan Kuso Permuj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, my odmítáme aktivaci tohoto ustanovení o vzájemné eh, asistenci, protože je potřeba řešit eh, věci jiným způsobem a nevytvářet z EU eh, obranou alianci. My nesouhlasíme s interpretací eh, Francie. Toto není válečný akt, eh, k čemu došlo ve Francii. Je to teroristický útok, eh, ale není možné proto, pro touto interpretací využívat tento článek. Ano, um, jsme ve válce s, s teroristy, ale potřeba využívat lépe terorist, spravodajských informací, posilovat správní stát a nes, omezovat naše eh, svobody. 13 let eh, bojujeme proti terorismu a to zcela eh, neúspěšně. Stále umírají lidé, do Evropy přijíždějí uprchlíci. Francie se rozhodla jít cestou bilaterálního vyjednávání, což si myslím, že není správná cesta. Myslím, že bychom se měli vrátit k trpělivému eh, dodržování mezinárodního práva, měli bychom pomoci tímto způsobem státům bojovat s asymetrií, s chudobou a eh, vypracovat embargo na vývoz zbraní. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A nyní na minutu a půl paní kolegyně Valero. Děkuji, pane předsedo. Především bych eh, chtěla eh, vyjádřit eh, soustrast pozůstalým obětí v Paříži. Samozřejmě, že musíme bojovat proti terorismu, ale také je třeba věnovat se prezenci, prevenci. Naše dnešní rezoluce ta má dobré i špatné části a de facto tím reagujeme na rozhodnutí prezidenta Olanda eh, aktivovat eh, článek o eh, vzájemné obraně. Je to něco jako americké 11. září a všem je třeba říct, že poté válka trvala mnoho let. V Paříži bylo mnoho mrtvých. Byl to jasně útok, ale nebyl to útok od, eh, ze strany jiného státu. Čili já myslím, že by bylo velice nebezpečné, kdybychom toto řešili na vojenské úrovni, nikoli na úrovni policejní. Místo toho, bychom měli použít článek 222, to, je, to byl teroristický útok a de facto bychom měli debatovat eh, o tom, jak jako obranou politiku by Evropská unie měla mít, ale prosím nezaměňujme to s terorismem. Mm, nechtěli bychom obecnou militarizaci v Evropské unii. Děkuji vám, paní kolegyně. Teď na jednu minutu pan kolega Hukem. Děkuji, pane předsedo. Ve Velké Británii eh, se nám neustále opakuje, že žádná evropská armáda nebude. Ale eh, to, co následovalo po eh, pařížských útocích, zdá se, že je všechno úplně jinak ano, e, toto se hovořilo už o Tonym Blairovi a kdykoliv on hovoří e, cokoliv o vojenských věcech, je třeba udělat pravý opak. Já jsem svého času sloužil v armádě jejího veličenstva, ale já bych těžko někdy něco takového chtěl dělat pro pana Junkra. co, co se stane, eh, když budeme mít další konflikt a Evropa bude eh, rozdělená. Ano. Co když se někdo, eh, například Jeremy Corbyn, no, odhodlá znovu bojovat do Falklandy a tak dále. Já si myslím, že každá vláda by měla bránit svoji vlastní zemi. Ano. Řečník je přerušen. Děkuji vám, pane kolego Houkeme, a nyní pan kolega Olmé na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Jako eh, Rakušan jsem hrdý na ozbrojenou neutralitu své země. A většina eh, Rakušanů eh, nemá Eh, pochopení pro to, když naše vláda, ať už jakékoliv barvy, eh, se snaží eh, z toho udělat pouze hluchý slogan. Já si myslím, že Rakousko je dneska součástí těch, kteří se účastní těch evropských battle groups. Podle mě eh, je samozřejmě eh, nutno bránit eh, Evropu a bránit a pomáci navzájem, ale myslím si, že to skutečně nemá být zneužíváno k tomu, aby se zadními vrátky zadními vrátky zaváděl jakési vojenské partnerství, byť transatlantické. Děkuji. Nyní pan kolega Papadakis. Komunistické Komunistická strana Řecka odsuzuje společné usnesení, které chce vytvořit politicko-vojenské stále centrum na základě článku 42 smlouvy. Vytvoření tohoto nového centra a uplatnění klauzule vzájemné obrany vede k tomu, že jen eskaluje militarizace v Sýrii a v celém regionu a prvními oběťmi jsou národy tohoto regionu. Chtějí vytvořit euroarmádu, která bude spolupracovat s NATO. A národ krvácí kvůli tomu, že se pouze řeší, jestli přes Sýrii může vést plynovat z Kataru, což je věc, kterou připravila Evropa společně s USA anebo se zde hovoří taky o tom ruském plynovodu. Vidíme, že vláda Syrisy to skutečně podporuje. Bohatství musí být lidu a ne imperialistů. Děkuji a nyní pan kolega Brok na dvě minuty. Pane předsedo, paní místo předsedkyně, kolegyně, kolegové, já se domnívám, že bylo Eh, nezbytným projevem solidarity eh, víc vstříc eh, Francii, která se odvolala na článek 42.7. Já si myslím, že toto je správný. Já myslím, že by nebylo správné aktivovat článek 5 NATO, poněvadž to by byla konfrontace to by, to by byla eh, konfrontace mezi eh, Západem a Islámem. A také eh, článek 222, to by byl pouze teror uvnitř Evropy, ale toto je mezinárodní akce. Tady nejde o vojenskou operaci Evropské unie a tady je otázka, jestli bychom neměli sehrávat jakousi roli Eh, podpory. Třeba Německo posílá eh, umné letouny, eh, někdo stíhačky a tak dále. Čili já myslím, že je skutečně dobré, abychom měli také jakási centra, jakási velitelství, která budou koordinovat fungování a spolupráci mezi členskými zeměmi, tak by bylo možné fungovat rychleji a s menším rizikem pro vojáky poněvadž eh, je to otázka války, války na Blízkém a Středním východě, což je pro nás závažné. Navíc tady máme mezinárodní eh, terorismus, což je nová dimenze. To už není eh, klasická válka mezi zeměmi. Tady máme ještě jednotky, které se státem nemají nic společného a také jednotky nejsou konvenční, ty, které tam bojují. Čili proto tedy eh, to velitelství a eh, struktury permanentní spolupráce tady skutečně nejde o převod kompetencí, nebož o poskytování služeb. Děkuji. Nyní paní kolegyně Gomez na dvě minuty. Doložka o vzájemné obraně, na kterou se odvolala Francie po pařížských útocích, je výzvou, protože teď je naším úkolem převést slova v činy v naší obrané politice. Musíme spolupracovat, abychom potlačili Daesh. Stačí jít do Kurdistánu, abyste dobře pochopili, že členské státy Evropské unie nedokázali podpořit síly bojující na místě. Dnes máme strategickou orientaci a podle ní členské státy zavádějí velmi konkrétní opatření v zájmu uplatnění této doložky o vzájemné obraně, aby bránili občany a strategický zájem ve světě, který by měl být světem právního státu. Ale pokud naše vlády nepřekonají. Otázky, které se týkají svrchovanosti, tak se nikam nedostaneme. Musíme pracovat na společné obrané politice, která je klíčovým prvkem v boji proti terorismu v Evropě i jinde. Děkuji a nyní paní poslankyně Fotiga, jedna minuta, prosím. Děkuji. A k překvapení pozorovatelů a právníků se Francie odvolala na článek 42.7 místo článku 222, který hovoří specificky o teroristických útacích. A tím vyjádřila vůli postupovat také v bilaterálních jednáních s členskými státy. A Rada vyjádřila jednomyslnou podporu Francii pro tento postup a všechny další kroky, a už z té debaty vidíme, že s tím může souviset určitý problém, vyžaduje také jednomyslné rozhodnutí Rady. Děkuji. Byla jste velmi lakonická, to bylo opravdu skvělé vystoupení. A nyní paní poslankyně Hilde z jedna minuta, prosím. Eh, Děkuji pane předsedo. Vážená paní místo předsedkyně, je to poprvé, kdy členský stát eh, aktivoval článek 42 bod 7 a je to také poprvé, kdy vznikla takováto jednoznačná odezva 28 členských států. Evropská Unie možná sama měla tento článek aktivovat, uplatnit ho, uplatnit ho aby vznikla eh, reálná evropská eh, reakce. Možná by příště Evropská komise měla zvážit takovou možnost. Paní Mogherini, já si myslím, že se jedná o katalyzátor eh, po všech těchto událostech bude potřeba učinit jistý pokrok, vytvořit reálnou evropskou obranou politiku a tak se ptám, co uděláte v této situaci, jak využijete té současné dynamiky pro mm, eh, podporu evropské eh, obrany. Děkuji. Nyní paní eh, Sofia Sakora na jednu minutu. Vážení kolegové, poprvé dochází k uplatnění ustanovení o vzájemné obraně. Bylo řečeno, že hodnoty Evropské unie jsou eh, předmětem útoku. Stála solidarita je eh, na místě. Nicméně ptáme se, kdo je eh, nepřítelem všichni ostatní. Eh, způsob, jakým eh, hra, hájíme lidská práva, eh, může vést k porušování práv jiných kdo jsou džihadisté, kdo jsou naši nepřátelé, kdo jsou lidé přicházející do, do Evropy jako uprchlíci. Myslíte si, že vojenská pomoc situace vyřeší? Já myslím, že potřebujeme politické řešení, politickou změnu paní Mogherini, která vyloučí politiky intervencionistické povahy, blokační politiky, potřeba využít nevojenských prostředků, jak zlepšit sociální situaci v těchto zemích a růst těchto eh, regionech. Děkuji. Děkuji paní Rivazi na dvě minuty. Pane předsedo, já po těch emocích, které souvisely s atentáty a s těmi krásnými slovy, skutečnost naší neschopnosti dlouhodobě a efektivně bojovat proti terorismu nás dohnala. Tato doložka o vzájemné obraně na základě článku 42.7 smlouvy o Evropské unii se využívá zcela mimořádným způsobem a ohrožuje vytvoření skutečné bezpečnostní a obrané společné politiky, po které mnozí z nás volejí z různých částí politického spektra. Použití této doložky je o to překvapivější, že teroristé, kteří na nás uhodili, pocházejí z naší vlastní země a my si musíme uvědomit, eh, jak proti těmto jevům bojovat a jak žít spolu. Parlament eh, není součástí rozhodování, především pokud jde o tento článek, eh, nevíce než paní vysoká představitelka, paní Mogherini. Je to vlastně krok zpátky v evropské konstrukci. Dává se zde přednost bilaterální logice než logice společenství. Francie, a já to říkám jako francouzska, která tolik bojovala za vytvoření společné obrany, se teď chová úplně jiným způsobem a my tomu nerozumíme. Děkuji, pan ministr, paní ministrině Michel Aliot Marie. Minuta, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jménem francouzského lidu bych ráda poděkovala nejdříve všem zemím, které podpořili tuto doložku. Ráda bych jim poděkovala za to, co někteří konkrétně udělali, ale obecně za tu solidaritu, kterou projevili při této příležitosti. Zároveň, paní vysoká představitelko, je pravda, že otázky ohledně uplatnění této doložky vyvolávají také otázku, co jsme schopni udělat, abychom se bránili, protože, opakuji, všechny země, mý drazí kolegové, všechny země mohou být pod útokem teroristů. Některé už byly napadeny, jiné bohužel budou. A na to to nevyřeší. Jako ministrině, bývalá ministrině obrany jsem hodně pracovala v rámci NATO i mimo a na to není příhodnou strukturou. My musíme jít mnohem dále, my potřebujeme hájit své spoluobčany, musíme je bránit. Je to ta první potřeba státu a stát sám o sobě to dnes nedokáže. Bez ohledu na akce, které chceme podniknout, všechny tyto akce musí být mezinárodní. A nejedná se o to, že bychom se vzdávali své suverenity. Je to praktická potřeba. Paní vysoká představitelko, my musíme udělat konkrétní pokrok, pokud jde o Evropu obrany. Vy jste o tom hovořila, říkala jste, že jste o tom přesvědčená. Teď nám musíte říct, jaký bude harmonogram, jak se bude nejdříve vytvářet stálý generální štáb. My ho potřebujeme. Musíme být schopni reagovat okamžitě a v současnosti současné době schopni nejsme, dokud nebudeme mít tento stálý generální štáb. Za druhé, je pravda, že je zde velká jednota v rozmanitosti nebo rozmanitost v jednotě. To znamená konkrétně, že je třeba rozvíjet s permanentní strukturovanou spolupráci. To můžeme udělat, to také je pragmatické a konkrétní. Paní vysoká představitelko, očekávám vaše odpovědi. Děkuji. Děkuji, paní ministrie. A nyní pan poslanec Žil Parňo. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, vážení kolegové. Po teroristických útocích 13. listopadu 2015 François Hollande, francouzský prezident, se odvolal na článek 42.7 smlouvy o Evropské unii ve svém vystoupení v francouzském parlamentu 16. listopadu 2015. Tváří v tvář těmto hrozným zločinům smrti na našem území evropská solidarita byla jedinou odpovědí. A dnes je tato solidarita symbolizována tímto článkem 42.7 smlouvy o fungování Evropské unie. Ano, Francie potřebuje vzájemnou pomoc Evropy, protože velmi často je sama v boji proti těm, kteří na nás útočí. Mnohé členské státy velmi rychle, pozitivně reagovaly na výzvu podle tohoto článku a já vítám tato rozhodnutí, jejich rozhodnutí. Musíte komunikovat novou globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie do června roku 2016. Je důležité uvědomit si, že tato výzva o použití doložky o vzájemné obraně ze strany Francie musí na sebe vzít eh, operativní podobu. Je to poprvé, co členský stát používá tuto doložku. Takže měli bychom se do toho zapojit eh, a znovu začít budovat evropskou obranu jak o tom hovořili někteří kolegové. Už eh, si před sebou nemůžeme eh, zastírat, že před Evropou stojí spousta bezpečnostních výzev, eh, které sdílejí členské státy. A to bezprostřední v sousedství, Blízký východ, Střední východ, Sahel. Je to jednoduché, naše bezpečnost je společná, je regionální, nemůžeme ji rozdrobit. S ohledem na tuto situaci jedině Evropa obrany, skutečná Evropa obrany, bude schopna čelit těmto výzvám. Evropa nemůže spolehat jen na jednu zemi, na Francii, a Francie nebude schopna se sama postarat o bezpečnost Evropy. Nemějme tedy strach říci těm, kteří chtějí pořád méně Evropy, že se mílí. Zcela a že naopak pouze tím, že budeme mít více Evropy, se nám podaří bojovat proti těmto teroristům ve válce, ve které se nacházíme. To je realita, to je ta naše velká politická bitva, která před námi stojí která vrátí Evropě její prestiž, kterou ztratila v těchto letech krize. Děkuji, vážení kolegové, paní vysoká představitelko, za vaši pozornost. Já si myslím, že je to zásadní rozprava, kterou dnes v této rozpravě v Evropském parlamentu společně s vámi, společně s Evropským parlamentem a Evropskou radou vést tak, abychom přinesli odpovědi, a to nejen francouzům, ale té půl miliardě Evropanů. Děkuji. Děkuji. Pane poslanče, pan Luke. Pane předsedo, dámy a pánové, je jasné, že Francie si zaslouží podporu, solidaritu a aktivní pomoc všech zemí Evropské unie při obraně proti teroristickému nebezpečí, eh, kterému je Francie a také mi ostatní vystavena. Eh, většina v tomto parlamentu, eh, lidovci a socialisté, toto nyní ovšem berou za záminku proto, aby obhájili evropskou obrannou eh, politiku, což je předstupeň evropské armády. Ne, my nepotřebujeme evropskou armádu proto, že ve Francii řádí teroristé skutečnost je taková, že, potř- že máme funkční systém obrany v rámci NATO. A tím e, je třeba bojovat proti všem vojenským hrozbám. Ano, samozřejmě, že e, mohou členské země e, Francii nabídnout své vojenské kapacity, ale nic víc není třeba. Děkuji. Děkuji pan poslanec Urban Crespo. Děkuji, dámy a pánové. Atentáty v Paříži eh, se snažily vytvořit eh, klima strachu mezi obyvatelstvem. Vzniklo podezření, začaly se budovat zdi ve společnosti po těchto barbarských eh, útocích, ale z omezování ehm, svobod, eh, zavírání se, eh, to je nesprávná odezva na terorismus. Problém je v tom, že Evropská unie a Holand diktují militaristickou strategii v Evropské unii, když vyhlásili podobně jako Bush celosvětovou válku terorismu. To je to, co potom skončilo invazí eh, v Iráku, kdy po čtyřech letech eh, eh, další jedny bomby vedly k dalším bombovým útokům a situace se nezlepšila. Teď tedy aktivujeme článek 42, kdy se Evropská unie tímto stává unii vojenskou. Bojujeme s fanatismem, barbarskými eh, útoky, větší demokracii Musíme se snažit eh, vyhnout se této falešné eh, pasti, kdy si máme vybírat mezi právy a bezpečností. Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Myanmon. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Mogherini, za vaše vyjádření a vysvětlení, pokud je uplatnění článku 42.7 a a to v rámci evropských e, institucí. Byly to teroristické útoky, které vedly k tomuto využití tohoto článku a byly to útoky proti celé Evropské unii. Byla to džihadistická hrozba, e, jí jsme byli e, svědky a o tom také hovořili ministři obrany na nedávném zasedání. Spolupráce mezi členskými státy a, mezinárodním, a v rámci mezinárodního společenství to je velice důležité. Dnes je velice důležité bojovat především z Daesh a řešit konflikt Sýrii. Mezinárodní koalice realizuje velice důležité úsilí v této oblasti, ale vojenská intervence nestačí eh, je potřeba postupovat eh, dále, eh, zvážit přispění mm, Saudské Arábie, mm, Iráku. Jinými slovy, mm, eh, je potřeba eh, zapojit eh, celé širší sousedství tohoto regionu, sousedy našich sousedů. Nesmíme přitom ohrozit regionální bezpečnost a stabilitu a nakonec také naši vlastní bezpečnost. Na závěr chci říci, že různé útoky, k nímž došlo, k nímž došlo v Evropské unii, by měly být důvodem k tomu, že postoupíme k prohloubení dimenze obrany v Evropské unii. Máme k tomu již nyní v Lisabonské smlouvě eh, k dispozici nástroje. Děkuji. Nyní pan Pikula. Nakon teroristických nápadů v Pařízu prošle godine francouzský minister obrany se... Děkuji. Po loňských útocích v Paříži francouzský ministr obrany aktivoval článek 427 smlouvy Evropské unie a to poprvé v historii EU. Žádal podporu a pomoc všech členských států po útocích na francouzském území. Mnozí si to špatně interpretují jako článek, který se podobá článku 5 NATO, ale podle článku 42.7, podle článku číslo 5 eh, všechny státy přistoupí na pomoc jinému státu, který je mm, eh, předmětem eh, útoku. Nicméně Francie se obrací na základě zásady solidarity. Samozřejmě, že je možné Francii pomoci jinými než vojenskými prostředky. Nicméně situace vyvolává řadu mm, Eh, otázek, které se týkají vnitřní bezpečnosti EU a ty jdou nad rámec ochrany národního státu. Nejlepší reakcí by tedy eh, bylo udělat to, co je potřeba, tak, aby mm, eh, politik, společná politika, mm, společná bezpečnostní obraná politika nebyla nejslabším článkem v řetězci. Již v roce 2014 jsme říkali, že potřebujeme více synergií, abychom mm, Eh, ušetřili eh, rozpočtové prostředky, ale eh, nová politika SBOP vyvolává celou řadu otázek. A myslím, že bychom měli nejprve zvážit jednotnost této politiky. To je východisko. Pan Bareklov, jedna minuta, prosím. Vážená paní vysoká představitelko, teror je tady. Hrůza je tady. Někdo nám nemůže zabránit v přechodu hranic. Někdo, protože nemáme evropskou armádu. Někdo musí hájit evropské hranice, protože mír je ohrožen. Zombistické metody Daesh jsou hrozbou vůči evropským státům. Evropské státy musí vést válku která potřebuje velké prostředky. Má země je vnější hranicí. A přitom je má země nejchudší zemí Evropské unie. Musíme mít prostředky, které budou dostatečně na výši. Má země je dějištěm střetů mezi Ruskem a Tureckem. Místo, aby Evropa vytvořila generální štáb, musí nám dát prostředky k tomu, abychom se mohli bránit sami. Paní ministrině Sandra Kalněte, prosím. Pane předsedo, vysoká paní představitelko, paní místopředsedkyně, naše dnešní debata nám připomíná, že šest let poté, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, pořád ještě nemáme žádná prováděcí pravidla pro doložku o vzájemné obraně a všechny tyto věci byly spíše symbolické a politické, spíše než praktické. Článek 5 eh, smlouvy o NATO ovšem eh, vypadá jinak. Nemáme zde žádný, žádnou evropskou eh, armádu, aby byla, mohla být uplatňována tato doložka. Útoky v Paříži nám dokázaly, stejně jako vývoj v posledních pěti letech, že potřebujeme obranou unii členské státy musí více spolupracovat v oblasti obrany, aby postoupili k permanentní strukturované spolupráci, která bude právně podložená. Musíme také vytvořit generální štáb, musíme mít společné plánování a úzce spolupracovat s NATO. Bližší spolupráce mezi EU a NATO je klíčem k ochraně našich společností a infrastruktura státu do budoucna. Nemusíme znovu objevovat Ameriku, musíme se společně pouze připravit na různé útoky, ať už budou tradiční vojenské, anebo vysoce sofistikované nevojenské. Právě zde musí Evropská unie sehrát klíčovou roli. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně Nina Jill. This is, as you know... Eh, Děkuji, paní, předsed, paní předsedo. Eh, poprvé eh, se eh, využívá článek 42.7 a jak s ním naložíme. My potřebujeme konkrétní dlouhodobou perspektivu, jak toho využívat do budoucna. Samozřejmě, že jde především o to, abychom si sdíleli špionážní údaje. Členské země dávají na obranu mnohem více než jiné velké mocnosti s daleko menší účinnosti. Jak můžeme jednoduše a prostě e, ospravedlnit to, že se k nám dostávají e, teroristé a jsou tedy ohrožováni naši lidé? E, jak musíme tomu čelit tak, abychom zároveň nenarušili vlastní hospodářství? Eh, odpověď je jednoznačná. Je třeba, abychom spolupracovali v Evropské unii. Ten článek 42.7, to znamená eh, postupovat inteligentně, klastry, společný výzkum, eh, těsnější tržní spolupráce a tak dále. Děkuji vám. Děkuji pan poslanec Andrej Plenkovič. Děkuji vám, pane místo předsedo Čanecký. Vážená paní vysoká představitelko, po brutálních teroristických útocích v Paříži se Francie rozhodla, že využije článku 18. A proto se obrátila na eh, členské země, o níž se předpokládá, že budou ochotny eh, tato ustanovení eh, implementovat. My jsme kromě toho viděli velkou ochotu členských zemí pomocí Francii, ale zároveň ji ulevit v jiných vojenských operacích různě po světě. Na základě této rezoluce dnes vidíme, jak lze podpořit eh, tento mechanismus, eh, který bude zahrnovat instituce Evropské unie a mm, v rámci globálního kontextu bezpečnostní a obrané politiky. Velice nás zajímá, jak se nám podaří implementovat článek 42.7 s ohledem na článek 222 a na chartu Spojených národů. Teď jde o to, jak to správně začlenit do kontextu Evropské unie a proto ten akční plán pro obranu a bílá kniha o obraně patří k prioritám v příštích šesti měsících. Děkuji. Pan poslanec Borisal. Kolegovia, Vážení kolegové, naše rezoluce správně žádá eh, stejné bezpečnostní garance pro všechny evropské občany. A také správně žádá Eh, místo v Bezpečnostní radě OSN pro EU, ale oba tyto požadavky a také požadavek Francie podle článku 42 Lisabonské smlouvy není možné naplnit na bilaterální úrovni. Oba tyto požadavky bezpečnostní garance občanům a místo eh, pro EU v Radě bezpečnosti OSN může umožnit pouze existence evropského velení a společné evropské armády, která by byla malá, operativní, ale k dispozici pro Evropskou unii jako celek. A to není vše. Zároveň potřebujeme Evropskou spravodajskou službu. Bez těchto dvou orgánů, bez společného velení a bez Evropské spravodajské služby úlohy, které Lisabonská smlouva vyžaduje pro ochranu našich občanů, není možné splnit. Děkuji. Děkuji. Tule Kelam. Nyní vystoupí pan Kelam. Děkuji, pane předsedo, paní Mogherini. Úkol ehm, a výzva eh, islámského terorismu to je sdílený problém pro všechny členské státy EU, pro všechny naše občany. A proto voláme po vzájemné pomoci a obraně. Pařížské útoky a uplatnění článku 42.7 je určitým budíčkem či katalyzátorem, abychom přistoupili k aktivnější a koordinovanější bezpečnostní politice. Teď jde o to eh, najít eh, všechny eh, bezpečnostní možnosti a obrané možnosti, které nám smlouva nabízí. Tyto možnosti jsou v tuto chvíli spíše teoretické, nicméně otázka stojí, zda článek 222 smlouvy by měl být využen využit paralelně s článkem 427, což by umožnilo, aby byly využity zároveň všechny relevantní prostředky EU. Je potřeba posílit spolupráci EU a na toto je velice důležité, abychom propojili a a zkompatibilnili e, naše bezpečnostní obrané mechanismy. A poslední praktická poznámka na závěr. Současné evropské eh, kapacity eh, by bylo potřeba doplnit eh, o společné evropské velení na strategické i operační úrovni. Evropa potřebuje mm, centrum, které by řešilo nouzové naléhavé plánování. Děkuji. Děkuji bardzo. Akum deputat Christian Dan Preda Děkuji a nyní pan poslanec Kristian Danpreda. Děkuji. Teroristické atentáty, které tvrdě postihly Francii, nezasáhly pouze francouze, ale všechny Evropany. Jediný možný krok, jak efektivně bojovat proti terorismu, je přijmout evropské řešení. Doložka o vzájemné obraně je první etapou této evropské odpovědi. Jedná se o klíčovou položku. Je to, tato povinnost solidarity je také důležitým politickým signálem v boji proti těmto hrozbám. Většina zemí reagovala pozitivně na tuto výzvu Francie a já vítám angažma některých členských států. Samozřejmě je to velmi rozrůzněno a je třeba, aby po slibech následovaly konkrétní činy, i když individuální příspěvky možná vypadají drobně, když je sečteme dohromady, tak rozhodně nejsou zanedbatelné. Využití doložky o vzájemné obraně je skvělou příležitostí k tomu, aby se posílila bezpečnostní a obraná politika. My musíme této příležitosti využít abychom definovali jasnou obranou strategii, spojili své síly a prostředky. To už není možnost, to je absolutní nutnost. Nemůžeme jednat každý ve svém koutku podle svých přesvědčení a svých priorit. Priority jsou společné. Boj proti Daesh, ukončení války Syrii, stabilizace Libie. Evropa musí jednat jako jeden blok, abychom přinesli změnu. Děkuji. Děkuji. A nyní pan poslanec Andrej Kovačev. Děkuji, paní, pane předsedo, paní vysoká představitelko Mogherini. Evropští občané očekávají rychlá a efektivní řešení, protože nebezpečí už je tady. Každý musí pomoci podle svých sil. Společně s USA, Ruskem, Čínou, arabskými státy pod vedením EU Musíme zajistit mírovou budoucnost v Iráku a v Sýrii, aby migranti, kteří jsou dnes na našem území, se mohli do těchto zemí vrátit. Paní Mogherini, musíme využít aktivaci článku 42.7 jako katalyzátoru k tomu, abychom vytvořili obranou a bezpečnostní kapacitu Evropské unie včetně evropských spravodajských služeb a evropské armády. Jako první krok v tomto směru musíme vytvořit civilní vojenské centrum strategické a operační, které bude vydávat akční plány v případě naléhavosti a musíme udělat i další operace, které vyplývají z uplatnění tohoto článku 42.7. Musíme spolupracovat s NATO a ne dublovat jeho struktury, abychom efektivně vyřešili problémy, jako je migrace, boj proti terorismu a radikálnímu islámu. Musíme plnit své závazky. opravdu ostuda, když vedoucí představitelé v Bruselu přijímají rozhodnutí, která potom neplní, především pokud jde o finanční závazky. Děkuji a nyní Catch the Eye. Jako první bude mít slovo paní poslankyně Růža Tomašič. Hvala lijepa. Vjerujem da je svakome razumnom jasno kako ovu terorističku prijetnju nijedna država članica ne može. Já si myslím, že všichni chápeme, že tato teroristická hrozba nemůže být řešena státem, jediným státem. Potřebujeme koordinovaný přístup. A Francie potřebuje naši pomoc a to nejen podle toho, co říká článek 42.7, ale proto, že je to správné a je to také v našem vlastním zájmu. Nejsem si ale jistá, že doložka o vzájemné obraně je ten nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, protože tak bychom uznali, že Francie je obětí vojenské invaze, což může udělat pouze stát ten může Francii vojensky napadnout a tím dáváme vlastně statut státu, islámskému státu a to je v rozporu s tím, co jsme dělali dosud. Teroristé se snaží tvářit jako stát a my jim rozhodně v tom nesmíme vycházet vstříc. Musíme nakládat s islámským státem jako s teroristickou organizací. A proto si myslím, že využití doložky o vzájemné obraně není úplně adekvátní, i když to nebrání v tom, aby členské státy pomohly dobrovolně. Děkuji a nyní paní poslankyně Izabela Adinolfi. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, skvělá italština. Žádost francouzské vlády o uplatnění doložky o vzájemné obraně podle článku 42.7 je na jedné straně pochopitelná, alespoň v principu vzhledem k tomu, co se stalo v Paříži, ale na druhé straně je to nevyužitá příležitost z správního hlediska. V tomto smyslu článek 222, který upravuje případ, kdy je členský stát oběti teroristického útoku, by byl určitě vhodnější k tomu. Pouze stát může vést ozbrojený útok, to zde bylo řečeno. Kromě toho tato volba vede k tomu, že se dává přednost eh, mezivládní metodě a ne metodě společenství. Francie začala jednostranně bombardovat Sýrii a jednotlivé členské státy byly požádány o to, aby pomohly. Evropa nebyla požádána jako celek. Nemohli jsme tedy poskytnout jednotnou odpověď a tím jsme nevyužili příležitost, jak ukázat, že jsme jednotní v boji proti terorismu. Děkuji. A nyní pan Notis Marias. Děkuji, pane předsedo. Tato, um, toto ustanovení článku 427 o vzájemné obraně a článek 222 smlouvy o fungování Evropské unie uvádějí, že členský stát, který se stal um, Eh, předmětem útoku na vlastním území, má možnost využít těchto článků, ale v tomto případě mm, eh, tady není eh, uplatnění tohoto článku správné. Není možné mm, požádat o asistenci s vojenskými intervencemi v zahraničí. Podobně tomu bylo při krizi v Syrii v roce 2011. Dokazují to také nezávislé eh, průzkumy, eh, analýzy think tanků, které ukazují, eh, že útoky v Syrii proti teroristickým skupinám nepřinesly patřičné výsledky, členské státy by se měly držet stranou od imperialistických válek. Děkuji. Nyní pan Gorgos Epideos, prosím. Děkuji, pane předsedo. Článek 42.7 smlouvy o EU e, znamená ustanovení o vzájemné obraně. Jedná se o povinnost na vysoké úrovni pro členské státy, povinnost podpořit eh, jiný členský stát, eh, eh, na jehož území došlo k útoku a nebo kterému hrozí v budoucnu vojenský útok. Je to velmi hezké rozhodnutí a ukazuje, že Evropská unie mm, je rozhodná, chce projevit solidaritu. Jak nicméně takové věci v tuto chvíli věřit? Po celá léta velice dobře víte, že Turecko eh, ohrožuje Řecko, členskému státu Evropské unie, eh, vojenskými prostředky a přitom dále ještě neuznává další stát eh, Evropské unie, Kypr a ohrožuje ho. Jaký je postoj EU k této věci? Žádali jste po Turecku, aby ukončilo toto jednání. Evropská komise nebyla tak rozhodná. Jak můžeme tedy očekávat, že EU bude rozhodná, když je situace skutečně eh, obtížná a je na řadě vojenský zásah? Eh, a nyní paní Federica Mogherini, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych zahájila tím, že zde zcela jasně čelíme riziku, s kterým jsme nepočítali ani před 6 lety v Lisabonské smlouvě. Že je to jasně interní hrozba, protože pamatujeme, že národnost těchto teroristů byla národností Evropské unie ovšem s jasným externí, s jasnou externí vazbou, poněvadž eh, tam byly vazby, eh, výcvik, zdroje a tak dále na Syrii a islámský stát. Čili ta hranice mezi vnitřním a eh, vnějším nebezpečím byla už před 6 lety daleko jasnější než dnes. Povaha těchto rizik, to je také eh, odpověď těm, kteří hovořili o tom, že je třeba bránit své hranice, tak pamatujme také na to, že ty pařížské eh, útoky eh, byly vykonány bohužel držiteli evropských pasů. Čili není to jenom ochrana proti nebezpečí zvenku, je to daleko komplikovanější. Eh, jde o to, jak garantovat eh, bezpečnost eh, našim občanům proti rizikům, které jsou jak vnitřní, tak vnější. A na to potřebujeme vhodná opatření. Já tedy doufám, že globální strategie, na, kterou, na které pracujeme, nám pomůže definovat společný směr v tom, jak také garantovat bezpečnost našich občanů v této nové a odlišné době. Na no teď bych ráda zareagovala na některé konkrétní body, které zde zazněly. Tak za prvé, článek 42.7 spíše než eh, článek 222. Tak především Eh, to politické rozhodnutí je v rukou každé země. Každá země se sama rozhodne, která, který článek chce využít. Ale já bych eh, ráda provedla srovnání obou těchto článků. 42.7 se týká ozbrojené agrese nebo ozbrojeného útoku. E, máme tedy v různé e, jazykové verze v jednotlivých zemích e, na území členské země, poněvadž to se týká teroristického útoku, přírodní nebo lidmi způsobené katastrofy. V obou případech členské země musí konat v rámci Eh, příspěvku v rámci článku 42.7 eh, pomoc poskytují jednotlivé členské země. Zatímco článek 222 eh, také mm, mobilizuje nástroje EU. Pokud se týče implementace, a to je možná to nejzajímavější pro budoucí debaty, článek 42.7 mm, ponechává ten implementační proces otevřený. A tady Eh, jsem si všimla, že ty pokyny, podrobnější pokyny, které měly být vypracovány v roce 2012, no tak ono dnes skutečně k té implementaci dochází eh, za pochodu tím, že eh, kombinujeme zdroje, kombinujeme tedy hm, to, co máme k dispozici, takže mm, prostě francouzská vláda se rozhodla využít článek 42.7 a v, eh, v podstatě eh, od eh, vznesení tohoto požadavku na obrané radě Eh, členské země zareagovaly do 24 hodin, to je velice krátká doba. A já se domnívám, že eh, jak právní servis, tak také mm, naše řídící struktury, eh, kteří, které jsou zodpovědné za tento typ pomoci, fungují velice dobře. A opět, naopak článek 222 předpokládá, že koordinační roli by převzala Evropská unie, Eh, poněvadž eh, jde také o možné využití evropských eh, instrumentů. Ale já bych chtěla říct ještě jednu věc a navázat na svoji úvodní řeč. Ačkoliv znění článku 42.7 nevyzývá Evropskou unii, aby se hrávala konkrétní roli při implementaci, Rozhodli jsme se spolu s Francií a spolu se všemi členskými zeměmi v průběhu eh, zasedání Rady 17. Eh, prosince. Rozhodli jsme tam tedy, že všechny eh, vhodné evropské struktury a instituce, včetně mého úřadu, že budou přímo zapojeny do implementace. To bylo politické rozhodnutí a myslím si, že to byl také výraz eh, všeobecné vůle využít právě tento článek eh, v rámci nebo s cílem posílit roli Evropské unie. Je zde ovšem jeden prvek, který hm, vypadá jako technický detail, ale je důležitý, zmínil to Elmar Brock. A sice Eh, ty požadované akce eh, vypadají jinak eh, podle článku 42 a jinak podle článku 222. Podle článku 222 se pomoc poskytuje principiálně na území postižené členské země. Naopak článek 42.7 Francie jasně žádala pomoc v externí dimenzi. Takže myslím, že to zcela jasně byl prvek, eh, který tedy bral, byl brán v úvahu v té době. Samozřejmě eh, jsou zde i jiné články, které bylo možno použít. Všichni víme, že máme článek 44, dosud nepoužitý. A podle něho by společná eh, obranná bezpečnostní politika, to znamená, to je eh, vojenská mise, by eh, tedy eh, za účasti členských států, které se chtějí zúčastnit, by tedy potom byla vedena v rámci Evropské unie můj politický pohled vždy byl, a myslím, že rada by mě v tom podpořila jednoznačně, že by nebylo vhodné, aby Evropská unie jako taková eh, vstoupila do, do politické, pardon, do vojenské operace proti islámskému státu. To bylo opět politické eh, rozhodnutí a já si myslím, že i eh, v tomto zasedacím sále by většina z vás souhlasila s tím, že v tomto okamžiku, ono se tom může změnit, ale v tomto okamžiku to není v situace, kdyby eh, právě ta společná evropská bezpečnostní a obraná politika měla být aktivizována. Jelikož máme jiné hodnější formy angažma Evropské unie. V při naplňování eh, článku 42.7 ve všech eh, stádiích tohoto procesu. A to je samozřejmě eh, upgrade reality oproti tomu znění článku, což je ovšem politické rozhodnutí a politický signál a samozřejmě jde také o humanitární a, a vojenskou dimenzi. Co se týče otázky na to, tady bych chtěla říci jasná slova. Členské země, které jsou současně členy NATO, eh, Evropský systém pomoci pro tyto země je doplňkem ke kolektivní obraně v rámci NATO. To je eh, v tom článku 42.7 řečeno. Eh, poněvadž tam je řečeno, že eh, závazky a kroky v této oblasti musí být konsistentní se vším, co, je, eh, co platí dle dohody o NATO. Čili nejsou tady žádné přesahy, žádná konkurence, prostě jsou to doplňující možnosti. A také bych ještě řekla, že v tomto prvním roce a v posledních pár měsících jsme Eh, spolupracovali daleko intenzivněji eh, jako zahraniční servis EU a eh, Jan Stoltenberg, který velení na to. Jsme tedy kooperaci mezi našimi dvěma organizacemi posílili a budeme mít daleko konkrétnější a konkrétnější výsledky. To bude do června a také do samitu NATO v polovině července. To jsou paralelní procesy, eh, odehrávají se po různých trajektoriích, ale komunikujeme. A to zvláště v těch oblastech, kde eh, se můžeme s výhodou doplňovat. Například Evropská unie eh, má svou hodnotu, pokud se týče třeba kybernetických hrozeb a kybernetické bezpečnosti. Čili naše kooperace se posiluje. Tak bych ještě chtěl říci, že eh, francouzské rozhodnutí podpořené radou aktivizovat článek 42.7 je signál, že Evropská unie eh, může a měla by být eh, vnímána jako efektivní garant evropské bezpečnosti prostřednictvím svých členských zemí. A jsme ukázali, že solidarita patří Evropské unii. A za třetí, že je možné využít všechny články smluv. A tady bych eh, chtěl říct, že tady v podstatě není třeba vést ideologické nebo teoretické debaty. Na to teď nemáme čas, to si nemůžeme dovolit, poněvadž eh, je ohrožena bezpečnost na našem kontinentu. Eh, my také nepotřebujeme ideologické debaty. My prostě nyní musíme využívat ty instrumenty, které už máme a vytvářet politické podmínky pro to, abychom takto společně a sjednoceně postupovali. Eh, to, že zvýrazňujeme hodnoty Evropské unie také v oblasti bezpečnosti, eh, tam, kde to mohou být cenné nástroje sloužící národním zájmům někdy daleko efektivněji než čistě národní přístup. Evropská unie je v tomto smyslu přínosem. Tady by zmínila 17 misí a operací po celém světě, které již běží. Toto je nástroj a instrument pro všechny členské země, tak aby mohly fungovat na různých místech, na různých scénách, zatímco eh, spolupracujeme a daří se nám to lépe. Poněvadž eh, existují příležitosti, kdy nástroje EU jsou vhodnější nástroje NATO nebo OSN. A myslím si, že to je něco, co Evropská rada jednomyslně Eh, uznává a to eh, je eh, to vyplývá ze závěru rady v prosinci 2013 i v létě 2015. Já věřím, že také tento parlament odvede si svoji politickou práci na implementaci ustanovení smluv a to pro, eh, pro ku prospěchu a pro bezpečnost všech eh, občanů EU. Děkuji, paní předsedkyně. Dostali jsme návrh usnesení a teď tedy uzavírám rozpravu hlasování.